Dobré odpoledne, kolegové. Začneme eh, o něco později. Dnešní zasedání začínáme později, protože jsme eh, odložili eh, ten bod. Budeme tedy hovořit o operaci Sofii a potom budeme hlasovat. Ale teď ještě k oznámením předsedy. Nejprve dostali jsme tři změny Bod, návrh na změnu bod 4 byl debriefing komise o současných vyjednávání s Egyptem, Izraelem, Alžíry, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Tuniskem, Tureckem, co se týká mezinárodních dohod eh, o výměně osobních údajů s Europolem. To bylo odloženo na 11. na bod 7 schválení návrhu stanoviska týkající se závěru dohody o Brexit tu eh, bylo odloženo na 11. dubna a bod 9 eh, schválení návrhu zprávy společných standardů a postupu členských států pro návraty eh, nelegálně pobývajících příslušníků třetích států bylo odloženo také na schůzi 11. dubna. Nemáte-li tedy žádné námitky, schválíme pořad jednání tak, jak jsem vám to teď přečetl. Eh, tlumočení máme do všech jazyků mimo malčtiny a galštiny, danštiny a chor, eh, chorvačtiny. 27. března jsme dostali dvě námitky, které byly předloženy výboru Libe týkající se aktu v přenesené pravomoci v souvislosti s ustanovením eh, vnitřního fondu bezpečnosti a také akt přenesené pravomoci mění si ehm, nařízení o azylu, migraci a fondu pro integraci. Eh, to bylo schváleno plenárním zasedáním jasnou většinou a proto eh, není možné, aby eh, ta druhá věc vstoup, byla prostě, vstoupila v platnost jako akt přenesené pravomoci. A Doufám, že máte připravené kartičky na hlasování a teď, než přejdeme tedy k tomu prvnímu bodu, který chceme projednávat, nás čeká schvalování zápisu 16. září, 26. 27. března, 18. října, 29. ledna, 6. září, 26. dubna, 27. února a 20. února a pak, když nemáte námitky, budeme je považovat, mít považovány za schválené. A teď jdeme tedy rovnou k bodu 9. A to se týká záležitosti, o které už jsme mnohokrát diskutovali, o nový mandát pro operaci Sofia. Už jsme o tom hovořili a Eh, budeme to diskutovat s náměstkem generálního tajemníka eh, SVČ Petro Serano, čili já ho velice srdečně vítám, a abychom s ním mohli prodiskutovat do hloubky tuto záležitost. Máme tady mm, eh, Zapsali jsme, napsali jsme rumunskému předsednictví, aby zapsali svého zástupce, aby nám poskytli širší kontext celé této záležitosti, ale Pedro eh, laskavě souhlasil s tím, že nás zasvětí do toho kontextu, protože rumunské předsednictvo žádného zástupce nezaslalo. ale on nám tedy řekne nejenom něco o operaci Sofie, o tom kontextu. 29. března Rada rozhodla o rozšíření pokračování operace Sofie na její prodloužení až do 30. září 2019. A jenom bych připomněl, že operace Sofia má za zásadní mandát přispívat k práci Evropské unie Eh, aby přerušila ten business model převaděčů vydělávajících na migrantech. A je třeba, aby eh, Sofia mm, pokračovala, ale já proto dám rovnou slovo Petru Seranovi, aby nám nejprve představil svůj pohled na operaci Sofia a aby nás seznámil také s tou obecnou kontextuální situací. Prosím pěkně, máte slovo. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Krásné odpoledne. Vítám všechny členy výboru i další kolegy v místnosti. Je mi potěšením, že mohu být zde s vámi v tak významném okamžiku, kdy jsme hovořili, když hovoříme o prodloužení toho mandátu. My všichni víme, že situace v Limbě, zejména v Tripolisu, je velice komplikovaná, eh, kde probíhají tedy vojenské operace Eh, které jsou vedené libyskou národní armádou a jejím vůdcem panem Haftakem, který eh, tento týden eh, deklaroval svůj úmysl táhnout na Tripolis. A vysoká představitelka Morgariniová byla velice aktivní a koordinovala akce s generálním tajemníkem OSN a také se sešla s ministry G7, s ministry zahraničí minulý týden a mm, také se o tom bude dnes diskutovat v Lucembursku na zasedání ministrů zahraničí. Situace se mění je, a my nemáme tedy úplně jasný obrázek o tom, e, jaký bude výsledek EU, SVČ a vysoká představitelka jasně prohlásila, že nedojde k žádnému řešení prostřednictvím síly a že je třeba vrátit se zpět ke stolu vyjednávacímu, který bude veden pod záštitou OSN a panem generálním tajemníkem Salamem, který, jak možná víte, už eh, je zapojen do národního procesu Mm, eh, protože už tak bylo naplánováno setkání 18. dubna. Tak jak vidíte, aniž jsme znali eh, ten vývoj situace, ke kterému dojde, tak jsme se snažili nastavit další krok k dosažení stability v Líbii a o tu tedy eh, pohyb k tomu procesu volebního, který snad by mohl poskytnout stabilní reformu a ústavní reformu stabilní situace a ústavní reformu. Ovšem toto tažení generála teď přerušilo tyto snahy o reformu. My nevíme, jak dalece on bude tedy táhnout dál na Tripolis. Dnes ráno mm, jsme Slyšeli tady, že na okraji města eh, došlo už k nějakému pohybu, ale také na Majtiga letišti, ne mezinárodní letiště, tam tedy se až dostaly ty síly táhnout si na město a proto apel na snížení úrovně násilí bude pokračovat. Mezinárodní společenství eh, postupuje jednotně eh, společně eh, a potvrdili to také na naléhavém setkání během tohoto víkendu nebude existovat žádná situace vynocená násilím. To je naprosto jasné. E, nechceme také žádný roztříštění výsledek. My prostě máme uznanou vládu národní dohody a ta by měla kontrolovat teritorium, což bohužel se nedaří, protože tady ta kontrola území je roztříštěná jsou tady různé armádní skupiny bojující proti sebou. Je mi líto, nemohu vám dát více informací. Situace se dále vyvíjí a my doufáme, že se po, že prostě budeme moci po, i nadále poskytovat podporu v tom usilování o mírový proces, který vlastně zahájila vysoká představitelka a že eh, prostě bude moci si zastavit ten postup armády, protože to by mohlo vést k těžkým ztrátám na životech. A teď k operaci Sofie. Eh, současná situace ještě znovu podtrhuje ten význam velké prezence kvůli bezpečnosti ve středozemí. Jak víte, 2015, když byla zahájena tato operace, byla zahájena pod mandátem chránit životy tím, že se bude bojovat proti organizovanému zločinu, který vlastně byl odpovědný za tyto ztráty na životech, ale od té doby se ten mandát rozšířil a teď pokrývá i eh, posílení usnesení Rady OSN a embargo na eh, vývoz zbraní a také eh, pomoc Líbii. To jsou tedy ty tři části toho mandátu a mm, co se týče boje proti organizovanému zločinu, proti těm, tedy, kteří organizují převaděčství nelegální, mm, tady došlo k ohromnému tedy e, vývoji a pohybu od roku 2016. E, teď e, se pohybujeme v nižších číslech o 90% méně ve srovnání s minulým rokem. Eh, máme jenom 400 migrantů, kteří prostřednictvím převaděčů dosáhli italských břehů. Eh, minulý rok to bylo o 90% více. A to nejenom díky operaci Sofia, ale i ta přispěla ke snížení těch počtů eh, nelegálně převáděných migrantů a Sofia spolupracuje se zeměmi původu a také s Radou bezpečnosti OSN, aby se mm, zabránilo, aby ani prostě se nedostávali migranti do Libie, aby prostě nebyli v těch zadržovacích táborech, aby lidi byli mm, mm, dá, aby prostě lidi se vrátili do jiných zeměch. Měli jsme 30 tisíc lidí, kteří se vrát, byli vráceni i z Libie a přes 3300 uprchlíků bylo vráceno mm. Mm, přispívalo se také k přesídlování v rámci asistenčních programů. Spolupracujeme s IOM a UNHCR, čili s Vysokým úřadem pro uprchlíky. Eh, eh, toliko tedy k tomu boji proti tomu business modelu, eh, jakým operují převaděči v oblasti migrace. A také mm, existují přímé operace na moři a podporuje se rovněž povědomí a informace o koordinaci mezi jednotlivými záchrannými středisky a mezi pobřežní stráží, eh, která má bojovat proti převaděč, eh, nelegálně převaděným migrantům, proti převaděčům, ale také zachraňovat nebo pomáhat zachraňovat migranty, čili pomáhat zachraňovat jejich životy. Operace Sofia nemá mandát jako takový, aby prováděla záchranné operace přímo, ale eh, je třeba, aby to dělala v rámci mezinárodního práva operování na moři za spolupráce s nevládními organizacemi a už se jí podařilo zachránit více než 40 tisíc životů v posledních letech. Mm, obnovení mandátu. O tom bylo rozhodnuto 26. Mm, března a bylo to rozšouřeno do toho období na 6 měsíců, ale stejný mandát. Ten mandát jako takový se nezměnil. Je to stejný mandát, který operace měla s těmi třemi větvemi akcí, ale rada se dohodla, aby v současné době pozastavila of, uh, taken so far. Um, Proč? Eh, protože tady je <laughs> nedostatek dohody v tom, jakým způsobem bychom měli eh, pomáhat při vyloďování migraců, protože původně v souladu s tím původním mandátem mělo docházet k vyloďování migrantů v italských přístavech ale italská už minulý rok oznámila, že není ochotna pokračovat v tom, pokračovat za e, stávajících podmínek a od srpna vysoká představitelka představovala různé alternativy členských států, aby se překonala tato potíž. Na neštěstí nedošlo k žádné závěrečné dohodě, ale znovu, není to mandát operace pro operaci samotnou, ale samozřejmě, když jste na moři, tak musíte vědět, co budete dělat s osobami, které mm, jsou podle mezinárodního práva zachraňované. Ty se členské státy domluvily na to, že obnoví mandát a zatímco se pozastavilo používání plavidel, in the coming period, which is six months. Uh, a také členské státy se dohodly na zmírnění negativních dopadů na to, aby se tedy posilovala ta kontrolní role a aby se pokračovalo v posílení monitorovacích aktivit, včetně včetně toho, že byl poskytnut trénink členů pobřežní stráže, kteří tedy pracují v rámci operace Sofia. Rozhodnutí týkající se obnovy operací eh, samozřejmě také znamená, kdykoliv pěsí, které, což je politický výbor, prac, pracující pod mandátem komise, že může poskytovat dodatečný management a dodatečné velení eh, za jakýchkoliv eh, okolností, které se mohou vyskytnout. A to pozastavení používání nebo nasazování plavidel znamená, eh, že je třeba mít identifikovaná plavidla, která by mohla být nasazena v případě, že rada se rozhodne proto, že k tomu může dojít na vyžádání eh, v rámci velení. Takže v této situaci se nyní nacházíme. A myslím si, že toliko bych jaksi mm, ponechal jako úvodní slovo, ale samozřejmě jsem vám k dispozici pro další vaše připomínky. Děkuji vám. Děkuji, tak já vidím, že pár kolegů přišlo, než jste zač- od té doby, co jste začal. Pane Serrano, děkuji vám moc krát, že jste zde, protože to je pro nás důležité téma a je důležité, abychom znali kontext eh, situace v Tripolisu a jinde. Všichni kolegové, kteří zde jsou, chtějí hovořit. Já bych chtěl začít těmi obavami, které byly doposud vyjádřeny. Jde o tedy operaci Sofia a konkrétně o nenasazování eh, plavidel, eh, o vzdušnou podporu a tak dále. A vy jste řekl, kolik lidí bylo eh, zachráněno, 450 tisíc. Sofia nahrazuje Triton a Poseidon. A všichni kladou otázku, která se nabízí. A sice, pokud odeberete eh, lodní zdroje a nasadíte místo nich letecké zdroje a budete se, spolehnout pouze, budete se spolehat pouze na líbyjskou pobřežní stráž, tak jak naložíte s tou zjevnou otázkou, že nebo zdá to povede k ztrátě životů? Bude zachráněno méně lidí. A potom k libijské situace v Tripolisu. Je to možná naivní otázka, ale jak vnímá ESVČ otázku toho tažení na Tripolis? Nepovede to k tomu, že k nám bude z Libie přijíždět více lidí? Možná, že nebudete schopen se k tomu vyjádřit, ale nepovede to k tomu, že bude více imigrantů, pokud ano, tak jak budeme zvládat humanitární situaci, ale jak budeme také zvládat situaci s libijskou pobřežní stráží a jak budeme zvládat tamní politickou situaci, protože to je situace, která je snadno zneužitelná z mnoha zjevných důvodů. Máte na to nějaký eh, politický názor a také humanitární pohled? Takže já teď dám slovo jednotlivým kolegům, nejprve Judith Argentíny. Děkuji, pane předsedo. Já si vzpomínám, když byl sesazen Kadáfi, tak mnoho afrických migrantů, eh, kteří pracovali v Libii, byli zatlačeni na lodě ne, nešli na ně dobrovolně, ať už dobrovolně znamená cokoliv v dnešní době, ale byli na ty lodě přímo nahnání. A nyní vidíme, že Haftar se blíží k Tripolisu. A nehrozí náhodou, že i mnozí Libíci a nenutně externí migranti budou potřebovat nějaké bezpečné místo, kam půjdou. Není to náhodou ten nejhorší okamžik k tomu, abychom zastavovali operaci Sofia? nebo vlastně ponechat její mandát, ale bez lodí. Mandát je stejný, ale mění se dostupné vybavení. Nehrozí, že nastane podobná situace jako v roce 2011, když byli lidé násilím natlačeni do lodí, protože zejména afričtí migranti byli chápáni jako žoldáci Kadáfího a museli opustit zemi. A jaké je riziko, že i libýští občané budou muset utíkat? Pokud to správně chápu, tak stále ještě budou v provozu letadla v rámci operace Sofia, která uvidí, jestli jsou tam lidé v nouzi, kteří budou potřebovat záchranu. A tato informace potom bude předána eh, centru v Tripolisu. Takže vlastně budeme pomáhat libýské pobřežní stráži, ať už to dopadne jakkoliv s Haftarem a ti potom budou zachraňovat lidi z moře ale přitom to budou lidé, kteří budou prchat právě o tamtud, před zmatkem, který tam nastane. Mohl byste tohle trochu rozvést? Protože my v prvé řadě pomáháme libýské pohraniční stráži zachraňovat lidi a vracet je do Libie, do záchytných táborů. To je situace, jaká je právě teď. Ale možná, že se to ještě zhorší. Možná, že dokonce budeme pomáhat libýským povstalcům nebo jakékoliv eh, armádě, nebo možná budeme pomáhat lidem na straně Haftara, eh, kteří budou budou zachraňovat v úvozovkách lidi a vracet je na pobřeží. Co si o tom myslíte? Není to náhodou právě ten okamžik, k tomu, aby si členské státy rozmysleli svůj postoj, protože kdyby měla v Libii znovu vypuknout občanská válka, tak je potom ten nejstupidnější možný moment na to, abychom, eh, abychom přestali nasazovat lodě v libijských vodách. Dietmar Köster, prosím. Děkuji, Claude. Děkuji také za informace, které jsme obdrželi. Pro mě je důležité zdůraznit, že nyní po, po zastavení Sofie a poté, že kriminalizujeme soukromé organizace, které eh, zachraňují lidé. Již tedy nemáme na středozemním moři žádné záchranné lodě a víme, že právě během letních měsíců se opět mnoho uprchlíků vydá na cestu a je zde obrovské riziko, že se humanitární krize ve Středozemní moři bude nadále prohlubovat. V tomto kontextu eh, divadelní režisér Roberto Chule řekl v jednom interview následující slova eh, u jednoho u, u, u topeného člověka jednou bavěstě zašité byla naš, eh, bylo nalezeno zašité školní vědy, vě, vysvědčení. A to byl člověk, který měl pocit, že když dosáhne do Evropy, když se tam dostane, tak mu dobré vysvědčení ze školy pomůže. Evropa, kontinent Voltaire a dalších myslitelů. Ale my tady máme najednou Evropu Salviniho, Strachera a dalších a to mne hluboce znepokojuje. Podle mne ještě mnohem více dětí se nyní utopí právě také proto, že Sofie na vodě byla pozastavena. Má být nahrazena dohledem či monitorováním letadel a posílenou spoluprácí s takzvanou libijskou pobřežní stráží. Pro mne z toho vyplývá otázka, možná mi na ní poskytnete jasnou odpověď. Jaký úkol mají vlastně tato letadla? Pokud eh, zjistí, že jsou v moři nějací lidé, kteří se topí, můžeme se cynicky zeptat, eh, zachrání tato letadla, ty topící se lidi tím, že jim tam spustí nějaké záchranné žebříky. Co udělali s těmi lidmi, která ta letadla identifikují? Soukromé organizace pro zachování na moři je nebudou moci zachránit, neboť tyto organizace jsou kriminalizovány a tím eh, nemohou, je jim bráněno v tom, aby zachraňovali uprchlíky a děti, jako to dítě s tím vysvědčením, které jsem zmiňoval. A jak to bude v případě, kdy se ta letadla obrátí přímo na libyskou popřední stráž a tím vlastně poruší část, odpovědící část eh, ženevské úmluvy o uprchlících. Co si o to myslíte? Já si myslím, pane Serrano, že jde taky o to, že když jsme tu naposledy hovořili o e, operaci Sofia, tak pozornost médií se neupínala tolik k Libii, ale poté e, nastalo to tažení na Tripolis a nyní je to téma číslo jedna v médiích. Takže lidé e, se budou ptát, co, bude, co děláme ve středozemním moři a bude z toho veřejnější záležitost než pouze záchrana životů. Budeme v hledáčku médií, doba se posunula, takže teď jsme pod přísnějším drobnohledem. Barbara Spinelli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, jak velmi jsem znepokojena změnami, kterými došlo v oblasti operace Sofie. Momentálně Sofie již nesmí používat žádné lodě. A nevládní organizace, které zachraňují uprchlíky, jsou označovány za kriminální organizace právě proto, že zachraňují lidé, lidi na moři což je katastrofální situace a vede to k tomu, že středo, ve středozemním moři již nikdo neoperuje, kdo by mohl zachraňovat topící se lidi. Ne, mimo ty operace, které jsou potom přenechány na neexistující zemi, což je Líbie, takže je to celé fikce. Vy přenecháváte život všech těchto osob Líbii, státu, který se hroutí. A to již eh, nejenom z aktuálního hlediska, ale i s, i s ohledem na ten předchozí vývoj v této zemi. Neboť tam neistále existují ty dvě rivalistické síly. Podle mne, pokud se takto rozhodlo, v případě operace Sofie je třeba to rozhodnutí znovu promyslet a rozhodnout se jinak, neboť situace ve středovzení moři je skutečně strašlivá. Vy se zkusí, snažíte odstrašovat ty lidi, aby eh, vstupovali do těch plavidel eh, s tím, že jim bude hrozit i jednoznačná smrt. Toto nemůže být konečné řešení. A je to velice závažná věc, upozorně na to také papež. Není možné nepomáhat tonoucím se lidem. Vy je prostě necháváte, přenecháváte smrti. Nikoho to zde nezajímá. Tak to se chová Evropa? Měli bychom eh, si tedy znovu rozmyslet, zda chceme skutečně spolupracovat s libijskou pobřežní stráží a zvážit si, zda vůbec je Libie bezpečná země pro to, abychom tam mohli migranty navracet. Když říkáme, a na tom se myslím shodneme, že Libie není bezpečnou zemí, není možné tam zachráněné osoby vracet zpět už dva dny tam navíc zuří zcela otevřená válka mezi Haftarem a jeho rivalem. Generální tajemník OSN pan Guterres navštívil eh, zachycovací tábor pro migranty v Tripolisu a řekl, že byl naprosto otřesen. Jasně řekl, že nikdo momentálně nemůže říci, že Libye je bezpečným přístavem pro vyloděvání zachráněných migrantů a uprchlíků. Není možné přenechat na odpovědnosti Líbie, neboť odpovědnost za tyto osoby má celé mezinárodní společenství. Toto jasně řekl generální tajemník OSN. Zároveň podotkl, že model, který byl zvolen, nefunguje a že je třeba model přepracovat a nalézt nějaký jiný funkčnější model. Co chtěl vlastně říci? co se vlastně odehrává v těch zachyco, záchytných střetiscích. Na to bychom měli upnout naši pozornost. V Tripolisu, těch eh, záchytných táborech, eh, jsou hm, migranti vystavované vlastně násilí nebo jsou jim dávány do ruky zbraně a mají bojovat proti Haftarovi. Ti lidé nechtějí, chtěli se raději vrátit do svých cel v záchytném táboře. To je naprosto strašlivá situace. Ale existuje reportáž, která to jasně ukazuje a pan Guterres jasně řekl, že používání zadržených osob pro boj je naprosto nepřijatelná záležitost. Vážení kolegové, já jsem trochu ztratil pojem o čase. V 16.30 máme hlasování a máme tu ještě dva řečníky, paní Gomez a Majte. Já jsem taky mluvil dlouho, omlouvám se, ale prosím, omezte se na jednu minutu, aby potom pan Serano, nebo ještě Birgit, Dobře, každopádně každý z vás jednu minutu a potom dostane slovo ještě pan Serano, aby odpověděl. Takže nejprve Birgit, potom Ana a nakonec Majte. Birgit, prosím. Děkuji vám. Já si myslím, že to vezmu velice stručně, protože mnoho věcí už zaznělo. Já jsem trošku znepokojená tím, že tady v parlamentu v poslední době hodně hovoříme o dezinformacích. A mě by opravdu zajímalo, jestli dnes mám hovořit o dezinformacích, anebo jestli mě má překvapovat, jak kreativní formulace používáte. Nejdřív říkáte, že aktivity Sofie pokračují. Já nemám dojem, že by pokračovaly. Ono je něco úplně jiného zhlížet na dění ze vzduchu. Taky jste říkal, že nejvíc migrantů eh, umírá v libijském moři, takže spolupráce s libijskou pobřežní stráží vlastně znamená, že zachraňujeme životy. My ale nezachraňujeme životy. Všichni víme, co se děje v Libii a jak tam migranti trpí, jak jsou mučení a zabíjení a zotročování, takže my je opravdu nezachraňujeme, jejich životy. Eh, nejsem si jistá, jestli tohle všechno znamená zneužívání migrantů, jestli tomu tak můžu říkat. Eh, je to zajímavá formulace. A když hovoříte o organizovaném zločinu a tvrdíte, že migranti opouštějí libýské pobřeží směrem k Evropské unii, tak jakou jinou možnost mají lidé, kteří jsou opravdu v nouzi a kteří potřebují ochranu? A když hovoříte o znovu usídlování nebo podobných projektech, tak eh, já tu nevidím žádná rozumná čísla. Takže opravdu by mě zajímalo, jestli se tak hledá pracovat na základě takovýchhle vysvětlení toho, co se doopravdy děje. Dobře, Ana, prosím, na jednu minutu. Vítejte, pane Serrano. Můžete mi vysvětlit, proč došlo k rozhodnutí dočasně pozastavit to nasazení plavidel a to právě v době, kdy je jasně potřeba, aby tam byli. Znamená to, že ESVČ a Rada budou vyzývat nevládní organizace, aby zachraňovaly životy, místo aby to dělala ta plavidla, která tam byla právě od toho a která životy zachraňovala, místo toho, aby je kriminalizovala. Nedávno jsme se tu pobuřovali nad tím, že komise říkala, že nevládní organizace by neměly být kriminalizovány, ale ono by to mělo být zakázáno, jejich kriminalizace. Znamená to tedy, že teď ty tež nevládní organizace žádáme, aby dělali to, co původně dělala operace Sofie, a to právě teď v době Haftarovy ofenzívy. A mimochodem, Haftarova ofenzíva má narušit eh, tu, tu konferenci, kterou připravuje OSN, proto tam právě Guterres jel. Eh, takže to není jenom regionální mocenská hra Turecka, Kataru a Saudu a Egypta na straně Haftara, ale jaká je tady role našich členských států, zejména Francie a dalších? Budeme dělat úplně stejnou chybu jako v minulosti s Kadafím? A předseda přerušuje. Majte jednu minutu, prosím. Ne, já tady nechci odebírat čas, jenom dvě věci. Za prvé, celá řada eh, lidí říká, že je eh, třeba eh, prostě, aby se dodržovaly zákony a řád, ale musím vám říct, že s těmi lidmi se zachází jako se zvěří. Děkuji za stručnost, Majte. Pane Serano. Samozřejmě jsou v tom emoce, nemůžete se vyjádřit ke všem bodům, ale prosím hlavně k těm hlavním komentářům. Operace Sofia teď bude ve značné, ve středu pozornosti. Děkuji moc krát, já naprosto chápu ten tón debaty a tu frustraci. Tu frustraci, kterou sdílíme, nic víc k tomu nemůžu říct. Samozřejmě všichni kdo sledují situaci v Libii, jsou nyní rozrušení a jsou naštvaní kvůli tomu, co se tam děje a kvůli tomu, jak to ohrožuje lidské životy. O tom by neměly panovat žádné pochyby a já jsem rozhodně netvrdil, že jsme v nejlepší možné situaci. Nicméně musím říci, že rozhodnutí o prodloužení mandátu padlo ještě před těmi událostmi v Libii, takže ty nebyly při rozhodování zohledněny. Musím také říci, že toto rozhodnutí pamatuje na možnost znovu přehodnotit nasazení plavidel, bude-li to nutné. Jak jsem říkal, to pozastavení neznamená, že plavidla nebudou k dispozici, pokud budou potřeba. Zároveň je třeba si uvědomit, že role a mandát operace Sofia spočívala v zachraňování životů, ale prostřednictvím boje proti organizovanému zločinu a nikoli prostřednictvím přímého zachraňování. Operace Sofia není záchranná operace. Samozřejmě zachraňuje lidi také, ale když se na to podíváte z hlediska čísel, tak Sofia pokrývá zhruba jednu pětinu záchran, což je samozřejmě významné, významný podíl, ale pak jsou tu ještě další. A odpovědnost za záchranu leží na Centru námořní koordinace. Někteří z vás se ptali, co budou dělat ta letadla, když objeví člověka nebo skupinu lidí na lodi, kteří jsou v nouzi. Co udělá? Okamžitě zavolá kompetentní Centrum námořní koordinace a to má právě na starost záchranu těch lidí. A ať už se nám to líbí nebo ne, realita je taková, že migranti jsou často dáváni do, na velice nekvalitní vory, které se nedostanou nikam dál než do libýských vod. Takže libýská pobřežní stráž má důležitý úkol spočívající v záchraně těchto migrantů a operace Sofia společně s dalšími školicími programy Evropské unie školí libijskou pobřežní stráž, aby zvládala tuto situaci co nejefektivněji a nejhumánněji. Já rozhodně neschvaluji, jak se s migranty zachází v Libii, to je naprosto jasné. Evropská unie se vyjádřila naprosto jasně a spolupracuje s IOM a s UNHCR na tom, aby se podmínky eh, v Libii změnily. A pracuje na tom velice intenzivně. Situaci v Libii dobře znáte a myslím si, že nikomu z nás se nelíbí ani to, jak to bylo před Haftarovým útokem, ani ta situace, v jaké jsme nyní. A ano, je důležité, aby bylo vyvinuto politické úsilí za účelem nalezení udržitelného řešení. A pouze tak budeme schopni zvládnout situaci s migranty efektivněji. To je v podstatě v kostce všechno. Vy jste se ptali, vy jste se ptal, pane předsedo, eh, jestli ty aktuální incidenty povedou k tomu, že bude přijíždět více lidí, jestli budou další vlny migrantů. Těžko říct, protože je těžké to posoudit, nicméně je potřeba, abychom se na to připravili. To je zcela bez pochyby. A samozřejmě je potřeba napřít úsilí směrem k posílenému leteckému dohledu. Já chápu, že tohle není řešení a že to zdaleka není ideální. Taková ta situace momentálně je. A my budeme i nadále pečlivě monitorovat a budeme dělat, co je v našich silách, proto abychom chránili zájmy postižených a abychom dodržovali mezinárodní právo. Děkuji, pane Serrano teď hovořím ke kolegům, kteří se účastnili debaty, je potřeba, abychom tu tež debatu absolvovali s někým výše postaveným z ESVČ. Děkuji, že jste sem přišel a že jste se nevyhnul této debatě. Neúčastnilo se toho předsednictví, takže jste to musel zvládnout sám. Víme, že předsednictví vás dnes nepodpořilo, což znamená, že jste musel odpovídat na ty otázky sám, ale umožnilo to našim poslancům vyjádřit velice závažné obavy, které máme ohledně operace Sofia v souvislosti s tím, co se děje v Libii. To bylo, myslím, zcela jasné a já vám děkuji za to, že jste odpovídal na otázky. Umožnil jste nám vyjádřit náš postoj. Děkuji vám za odpovědi, pane Serano. A vážení kolegové, za chviličku budeme hlasovat. Prosím, připravte se. Všechno bude elektronicky. Eh, pokud jsou tu nějací náhradníci, tak začneme za pár vteřin. So colleagues, if everyone is ready, we can begin. Tak kolegové, jestli jste všichni připraveni, můžeme začít. U toho prvního hlasování musím přečíst ještě úvod. Takže prosím, usaďte se, já to mezi tím přečtu. Jdeme tedy na první z elektronických hlasování k bod 6 což je návrh na prováděcí rozhodnutí rady týkající se eh, Eurojustu a dohody mezi Eurojustem a Dánským královstvím. Kolegové, jistě víte, nebyla k tomu rozprava, tak já velice rychle přečtu, o čem hlasujeme. Prosím o chvilku strpení. Já to přečtu. Jde o zjednodušený postup, který potvrdil výbor minulý týden v hlasování a tím nám umožnili dokončit konzultační proces před koncem volebního období. Já jsem byl potvrzen jako zpravodaj z titulu předsedy Libe. Eurojust, Dánsko, komise a předsednictví předložili dohodu minulý týden 2. dubna a všechny tyto strany poděkovaly Evropskému parlamentu za urychlení postupu. Návrh rozhodnutí rady a dohoda vám byly rozeslány a já bych vám chtěl připomenout, že tohle je konzultační postup CNS, ve kterém eh, vyjadřujeme naše stanovisko do určité lhuty. Jakožto zpravodaj navrhuji potvrzení dohody vzhledem k následujícímu. Dánsko se i nadále účastní struktur Eurojustu, Dánsko je součástí šengenského prostoru, Dánsko se účastní bývalých nástrojů třetího pilíře, justice, zejména evropského zatýkacího rozkazu a Dánsko se účastní financování Eurojustu. Jsou tu pojistky v ohledně ochrany osobních údajů, zejména e, pokud jde o evropskou policejní e, směrnici a konečně e, jsou tu uplatněny výsady EDPS a Soudního dvora. Tím pádem, jakožto zpravodaj, navrhuji potvrdit dohodu a zároveň vyzývám politické skupiny, aby dali vědět svým předsedům, že tento bod eh, bude přidán k hlasování na poslední plenárce. Pokud s tím všichni souhlasí, můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ana? Ne, tak z nějakého důvodu ne všichni hlasovali. Dobře, teď končím hlasování. Přijato 37 hlasů ku 0, jedno zdržení. Takže takhle to půjde na plénum. Potom další bod jsme odložili, to byl bod 7. To byl bod týkající se Spojeného království a Evropské Evropského společenství atomové energie. A jdeme tedy na bod 8, což je eh, prevence šíření teroristického obsahu na internetu. Jde tady o přijetí návrhu zprávy. Zpravodajem je Daniel Dalton. A ještě než budeme hlasovat, ptám se, jestli si zpravodaj chce vzít slovo. Pane Daltone, prosím. Pane Doltne, chcete si vzít slovo? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěl upozornit na několik věcí. Nejprve děkuji kolegům za jejich práci na zlepšení textu komise a podle mého názoru by na webu neměl existovat žádný teroristický obsah. Nicméně kompromis nějakou dobu trvá. Před námi je komplexní problematika, se kterou se pojí určité závažné obavy a poslanci by měli tu problematiku podrobně proskoumat, což jsme udělali společně. Nicméně zdá se, že komise se domnívá, že každý, kdo chce měnit návrh, plítvá časem, anebo, co je horší, že ho platí Google a další velké firmy, což je stará písnička komise, kterou jsme zažili už několikrát, například u copyrightu, a je z toho vidět nepochopení Evropského parlamentu a neúcta k jeho poslancům. Není to pravda a poškozuje to víru v politiku. Byl, je to uh, zkrátka očerňovací kampaň proti Evropskému parlamentu na stránkách novin, které by měly mít dost rozumu, aby to nedělali. Není naším úkolem jenom orazítkovat všechno, co vzejde z Berlemontu, nebo se starat o to, jak bude vypadat komise v očích veřejnosti. Naším úkolem je uh, zkoumat velice komplexní legislativní návrh a to jsme taky několik měsíců dělali. Já jenom nastíním ten časový horizont, aby se nikdo nedělal iluze o tom, že jsme to zvládli nějak rychle. Náš výbor dostal tento návrh v polovině ledna, jakmile jsme vyřešili všechny eh, problémy v našem výboru. Můj, na, můj návrh zprávy byl hotový 10 dnů poté a hlasujeme teď 8. dubna a to po dvou krátkých odkladech, které žádali všechny frakce a proto, že jsme ještě nebyli připraveni na hlasování. Takhle má vypadat správný parlamentní postup. A já bych chtěl říci komisi zcela jasně, že jsme dělali svůj úkol, jak se patří. Nikdo eh, tady není placený Googlem a dalšími a prosím příště respektujte parlamentní postupy. Pracovali jsme neúnavně a myslím si, že u tohoto velice kontroverzního návrhu jsme dosáhli dobrého výsledku a já doufám, že po dnešním hlasování získáme silný mandát parlamentu do příštích vyjednávání. Děkuji vám. Děkuji zpravodaji, tak zcela jasně, je to poněkud komplikované hlasování, takže prosím o trpělivost a jdeme na to. Já budu vždycky říkat, na jakou stránku v hlasovacím seznamu jdeme. Mám to podle sebe, možná, že vaše stránka bude trošku jiná. Každopádně nějak to jistě zvládneme. Začínáme kompromisem jedna. Všechno je elektronicky jenom si zkontrolujeme, jestli jsou tu všichni, jestli všichni sedí. Někteří už hlasovali, jak vidím. Tak dobře, zahajuji hlasování. Ještě chvíli to nechám otevřené, než se všichni usadí. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Takže Jdeme na stranu 14 mého hlasovacího seznamu, kde je kompromis 2. Ano, kompromis 2. tak prosím o strpení, ať se nestane nějaká chybička. Jsme tam všichni? Dobře. Kompromis 2 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A teď mi tady vypadl papírek, ale myslím, že strana 30. Ano, strana 30 jsme u úvodního ustanovení 9. Máte to všichni, zahajují hlasování. Pozměňovací návrh 89, ano. Děkuji, Birgit. 89 k úvodnímu ustanovení 9. Hlasovali všichni, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Nyní kompromis 3 na straně 31 mého seznamu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď jdeme na stranu 34, kompromis 4a. Zahajuji hlasování. Kompromis 4a. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže kompromis 4 na téže stránce zahajuji hlasování. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď jdeme na kompromis 5, který je na straně 48. Zahajuji hlasování o kompromisu 5. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Teď jdeme na stranu 51. Kompromis 6. Na straně 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď jdeme na kompromis 7. Měl by být na straně 68. Kompromis 7. Zahajuji hlasování o kompromisu 7. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8 na straně 73. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Teď jdeme zhruba na stranu 78. Máme tu pozměňovací návrh 570. 570 na straně 78. Zahajuji hlasování. Aha, omlouvám se. 570 a 146. Omlouvám se, kolegové, mějte se mnou trpělivost. Je to návrh 570 a návrh 146 společně. Zahajuji hlasování. 570 a 146. Na straně 78. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Kompromis 9 na stejné stránce. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Teď jdeme na stranu 81, kompromis 10. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Tak teď kompromis 11 na straně 83. Kompromis 11, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 12 na straně 86. Zahajuji hlasování. Kompromis 12. Končím hlasování. Přijato. Teď jdeme na stranu 88, pozměňovací návrh 613. 613 na straně 88 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 611 na další stránce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14 na straně 93. Kompromis 14 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15 na straně 95. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď jdeme na pozměňovací návrh 657 na straně 97. Je to v bloku 670, 657 až po 228, je to tak? Ne, omlouvám se 657 a 660. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tak teď jdeme na návrh 228. ...228 a IMCO 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď kompromis 18 na straně 109. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 715 a 716. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kult 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 726. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 734 a IMCO 123 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 732. Zahajuji hlasování. 732 a 733 jsou identické, ano. Končím hlasování. Přijato. Přílohy IMCO 129. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení 48 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 49 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Colt 3. Ne, omlouvám se. Imko 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kult 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kult 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. IMCO 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. IMCO 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 206. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 205. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kult 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 207. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 209. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 209. 209. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak já trošku zpomalím. 200. 210. 210. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 211. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. IMKO 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 216 a 217 jsou identické, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A ještě 218. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď tedy konečné hlasování jmenovitě o textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Vidím, že EPP říká proti, ale to není pravda. Pořád se hlasuje. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 35 pro, 1 proti, 8 zdržení. Gratuluji zpravodaji. Takže tím jsme skončili hlasování. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. Takže kolegové, máme tady ještě dva body dnes odpoledne. You are staying, please stay and... Takže prosím pěkně, kdybyste ještě zůstali, ale pokud musíte odejít, tak v tichosti, prosím. Děkuji vám. Takže rovnou přecházíme k bodu číslo 10. To je otázka mm, písemná na komisi, vyžadující písemnou odpověď Sofie Entwelt týkající se zákona španělského o GDPR, eh, který umožňuje politickým stranám postupovat osobní údaje občanů bez jejich souhlasu. Eh, je to podle jednacího řádu 130 čtyři a pak vezmeme ještě pětku, kde vezmeme otázku, které, nebo otázky, které ještě nepřišly na řadě. Toto je jedna z těch otázek a proto je třeba, aby tyto otázky byly odpovězeny na výboru. Takže paní Intveld zapsala otázku a pan Nikol z DG Just teď na ní odpoví. Ale nejprve tady dostane slovo Sofie. Takže kdyby si Sofie ještě jednou vysvětlila, proč si tu otázku znesla. Děkuji. V listopadu, koncem listopadu, jsme tuto otázku poslali Evropské komisi. Týká se to španělského zákona o GDPR, který umožňuje politickým stranám postupovat na osobní údaje občanů bez jejich souhlasu. A je to o to, naléhavější, že ve Španělsku koncem měsíce budou volby a koncem příštího měsíce budeme mít volby evropské. A Dostali jsme odpověď z Evropské komise, která zásadně říká, že komise sdílí naše obavy. A komise říká, že se zeptá španělských orgánů, žádá si od španělských orgánů vyjasnění, aby bylo možno rozhodnuto, jak postupovat. Ale už jsme o tom nedostali žádnou zpětnou vazbu od komise. A tuto odpověď komise jsme dostali 28. února. Ovšem mezi tím Eh, došlo k no, tato nová legislativní změna eh, byla projednávána před španělskými soudy a pokud tomu rozumím, tak španělský soud eh, dal španělské vládě lhůtu do 2. únorového týdne na odpověď a potom měl soud během deseti dnech rozhodnout, Leda, že by lhůta byla prodloužena na 30 dnů, ale já předpokládám, že španělský soud jistě měl zájem na tom zaobírat se touto otázkou před volbami ve Španělsku a před evropskými volbami. A e, chápu, že i španělské soudy e, přiměřují e, této záležitosti velký význam. To může být odvozeno od skutečnosti že to bylo jaksi předloženo všem čtyřem soudním komorám. Takže já nevím, jak se to přesně jmenuje, říká paní poslankyně. Eh, chápu, že komise nemůže tady odpovídat za španělskou vládu, ale je to nesmírně důležité, protože každý tady hovoří o tom, jak potřebujeme zajistit, eh, aby, aby volby byly demokratické, volby, svobodné, transparentní, Mm, před rokem a půl byli všichni šokováni eh, z té aféry Cambridge Analytica, jak zneužívala naše údaje pro manipulaci voleb. Takže je poměrně podivné, že vláda členského státu, eh, která zavedla takové takový zákon, no to prostě vlastně vlast, protiřečí všemu, co jsme se snažili tady zakotvit legálně. A mě by zajímalo, co tedy komise od té doby dostala, udělala, co jsme dostali její odpověď 28. února. A jestli má komise nějakou informaci eh, o tom, jak to dopadlo na tom soudě. Takže já předám hned slovo komisi. Děkuji. Děkuji. Nejprve bych se rád omluvil za to, že ta odpověď byla zaslána až za stanovenou eh, lhůtou. Omlouvám se za to. A v skutku, po té, co jsme byli informováni, my jsme dostali tuto otázku, ale také jsme dostávali určité informace o tom španělském zákonu a proto paní komisařka Jourová napsala španělský českému ministru spravedlnosti. A jako follow-up jsme vedli diskuse se španělským orgánem na ochranu osobních údajů. A toto grémium vystavilo určitou interpretaci pro apli- tohoto článku 58 příslušného španělského zákona. A sice, že je třeba konzultovat a posuzovat v rámci španělské ústavy a tak dále a tak dále. Ale jak vážená paní poslankyně připomněla, eh, v současné, v zároveň, co jsme byli v kontaktu se španělskými příslušnými orgány, Mm, došlo k té stížnosti u španělského ombudsmana, eh, která eh, a tato stížnost byla přijata soudem. A my pokračujeme v našich rozhovorech eh, s příslušnými národními orgány, tak jak to děláme se všemi, ale čekáme na výsledek tohoto případu Budeme mít bilaterální setkání se zástupci španělských orgánů v dohledné budoucnosti a e, opětovně se k tomu vrátíme. E, ale v tomto stádiu prostě v zásadě čekáme na rozhodnutí soudu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Sofie? Děkuji. No to je jenom částečně uspokojitivé. Já, mě tedy těší, že komise to bere vážně a kontaktovala příslušné španělské orgány, ale tady hraje důležitou roli čas protože nemáme tady, to, protože ta běžná monitorovací situace není dostačující, protože e, za necelé tři týdny se konají volby do Národního parlamentu ve Španělsku a to není akceptovatelné tady, protože Samozřejmě Evropská komise není dohližitelkou eh, ochrany osobních údajů, ale musíte samozřejmě dohlížet na implementaci evropské legislativy. Eh, co udělá komise, aby zabezpečila, že tyto údaje nebudou využívány pro manipulaci voleb? Jak eh, zamezíte tomuto riziku? Ne někdy v budoucnosti, ale před 28. dubnem. A eh, vlastně tyto údaje byly nebo jsou už používány během kampaně, která už běží. Takže co tedy komise udělá jako nutnost naléhového řešení? Prosím. Uh, Máme tady dvě záležitosti. Nejdřív bych rád vyjasnil jednu věc. Ta skutečnost, že k poskytování údajů dochází bez souhlasu, to to není porušení eh, toho příslušného zákona, protože můžete postoupit osobní údaje eh, v rámci úžasných, eh, určitých grantů. A jedním z těch, jedním z těchto grantů je, že národní legislativa poskytuje dostatečné bezpečnostní doložky tam, kde my máme pochybnosti, že v rámci toho artik, článku, pardon, tak, jak se čte teď, E, španělský úřad na ochranu osobních údajů přišel s touto interpretací, která poskytuje všechny dodatečné bezpečnostní doložky, ale i tento orgán čeká na to, jak se k případu vysloví soud. Takže zatím tady máme vlastně mm, ty bezpečnostní doložky e, příslušného španělského úřadu na ochranu osobních údajů, Mm, španělské orgány si uvědomují naše obavy. Ale protože tento soudní proces ještě pokračuje, nemůžeme konat. So... Okay. Keep going. Well, no, Děkuji. No. Za prvé. Kind of explanatory leaflet. That's not No, nějaký oběžník není přece bezpečnostní doložka, to nemá stejný status, jak si nějaký oběžník eh, úřadu na ochranu osobních údajů. A když teď odkazujete na ten eh, na řešení případu u soudu, přece Úlohou komise je zabezpečit, aby bylo správně implementováno evropské právo. Samozřejmě nemůžete za, um, nějakým způsobem se měšovat nebo tady něco zasahovat do soudního jednání ale můžete upozornit eh, Španělsko, že eh, prostě není tento španělský zákon v souladu s evropským zákonem, protože tedy oběžník rozhodně nemá eh, povahu bezpečnostní doložky. A ráda bych připomněla, my jsme tuto otázku položili už koncem listopadu, tak proč ještě máme teď čekat zase na dobu těsně před volbami? Eh, když už možná došlo eh, prostě ke zneužití těchto údajů pro manipulaci voleb. Ano, takže závěrečná odpověď komise. Eh, Děkuji vám. No, my máme obavy a to jsme oficiálně artikulovali příslušnému úřadu ve Španělsku. Tato zpráva byla vyslána komisí. A bylo to na nejvyšší úrovni. Komisářka napsala ministrovi samozřejmě tady jsou pracovní kontakty, bilaterální kontakty. V rámci těchto kontaktů potom to bylo, zasl- to bylo prostě podáno příslušné administrativě. My jsme to udělali na nejvyšší úrovni. Ho, navázali jsme kontakt s um, s orgánem pro ochranu, životní, eh, ochranu osobních údajů a ti nás ubezpečili, že v rámci toho oběžníku je to zajištěno. My tedy chápeme, že to nemá povahu bezpečnostní eh, doložky, ale ujistili nás, že tam mají dodatečné bezpečnostní doložky. Já tady nechci se jevit byrokratický, i když chápu, že asi mohu znít byrokraticky, ale teď, protože ten případ je řešen ve Španělsku, jak to znamená, že my musíme čekat na to, jak to soud rozhodne. Dobře. Vy jste chtěl něco říct? Ano, velice krátce, majte. Jenom bych chtěla říci, že i my máme velké obavy z toho, že ochrana oběžníků není prostě dostatečně ochraňující. My nezůstáváme klidní. Toto jsou tak citlivý údaje, citlivé údaje v rámci legislativy. A víme, že tady je tak velké riziko, eh, k čemu může dojít, že prostě nemůžeme zůstat uspokoj, eh, spokojeni s eh, konáním komise. Myslíme si, že komise by měla být ještě aktivnější v tom, aby prostě španělské orgány eh, byly upozorněny, že toto se týká skutečně zcela zásadních a citlivých záležitostí, takže by měly konat. Ano. We've aired it. Uh, Nikdy nedostaneme závěr. Ano, vy máte poslední slovo a tím to skončí. No, ono jde o to, že čelíme volbám. Musíme jít před voliče a říkat, proč Evropská unie je dobrá. My jsme vytvořili legislativu GDPR, já byla jednou ze stínových zpravodajek a strávili jsme mnoho, mnoho, mnoho, mnoho hodin při návrhu této legislativy. A když vidíme, že najednou to může být potenciálně zneužíváno politickými stranami, no tak to nebylo přece proto, proto jsme přeci ten zákon nedělali. A já jsem byla strašně frustrována, já si uvědomuji, že vy to teď nemůžete změnit Eh, ale komise bude, musí přece cítit taky svou odpovědnost. Když je tady riziko, prostě ohrožení demokracie, tak komise by přece neměla jenom dát ruce do klína a říct si, no jo, my jsme informovali španělské orgány, ale ty dělají ho, co chtějí. No tak proč tady děláme evropskou legislativu? To je tedy velice znepokojivé. Eh, teď je to prostě vlastně už na konci našeho období, tak asi s tím už nic moc neuděláme, ale co pak takto bezstarostně nakládáme s naší demokracií? Je to tak, jak konáme? Že prostě tady jednáme o této záležitosti s, s tím, že že tady máme pět členů výboru přítomných a jenom to prostě tak necháme projít? Máme tady kolik? Ne, šest poslanců, pardon. Já bohužel budu muset odejít, takže možná, možná pokračujte. Možná, že byste mohl napsat komisi, a sdělit, že tady nejsme příliš potěšeni jejich neaktivitou. Ano, děkuji. Co, jak... Takže příští schůzi budeme mít 11. dubna v 9 hodin a to bude naše závěrečná schůze. Já musím skončit, prostě někdy musíme odejít, já musím odejít. Eh, a nemohl byste to nechat na zítra dobře, takže eh, naše další schůze 11. dubna bude to naše závěrečná schůze v tomto volebním období. Začneme tedy v 9 hodin 11. dubna. Děkuji vám mnohokrát.